a je potřeba zajistit, že tyto peníze budou utráceny efektivně a v maximální možné míře. Děkuji vám ještě jednou za rozpravu, těším se na to, až uvidíme výsledky naší následné práce. Děkujeme vám, paní Lambert. Vážení kolegové, tímto je eh, debata k zprávě Jean Lambert eh, o dopadu krize na přístup ohrožených skupin k péči uzavřena. Hlasovat se bude dnes v, pro, v pravé poledne. Další bod na dnešním pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi týkající se Evropské linky tísňového volání 112. Respektive jde o to, proč nebylo implementováno usnesení parlamentu z 5. července 2011. Máme dva autory kteří eh, tuto otázku uvedou. Jako první to bude paní Hol, máte dvě a půl minuty. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem použila číslo 112, můj asistent taky, nevím, kolik z vás to také využil. A když jsem to použila, tak jsem byla velice ráda, že jsem věděla, že to je 112 ale polovina Britů, kteří cestují mm, do jiné evropské země, no, cestovali v loňském roce, tak to číslo neznali. Takže musíme skutečně udělat víc eh, při propagaci 112, čísla 112. A já chci slyšet od komise, co udělá proto, aby přiměla členské státy to udělat. Hlavní aspekt toho ústního dotazu, na který se chci zaměřit, se týká přístupu postižených. Miliony evropských občanů nemají přístup k číslu 112, protože jsou uh, sluchově postižení nebo nemluví. Oni vlastně nemají možnost se dostat k eh, k službě tísňového volání, protože to je pouze hlasová služba. Hmm, doporučení 35 12 eh, parlament vyzýval k zajištění přístupu pro postižněné. Komise eh, uzavřela projekty, mm, které dospěly k tomu závěru, že eh, pro sluchově postižné to nebude k dispozici, dokud nebude využita technologie nové generace. Eh, také v případě mm, tísňového volání bude třeba poskytnout více data příslušným službám. V rezoluci toto téma. Evropský parlament také žádal o financování, aby byly přiděleny k testo- na testování a inovací těchto služeb na základě eh, Voice over Internet a eh, internetový přístup k 112. Mm, bylo by to v očekávání eh, vytvoření systému 112 nové generace. Takovýto program testů by také pomohl eh, směrovat eh, nařízení, které by platily pro poskytovatele eh, těchto tísňových linek a mm, operátorů sítí. Mě by zajímaly konkrétní kroky, které komise podnikla pro podporu a mm, využívání nové generace služeb 112 v Evropě a také časový rámec financování tohoto důležitého programu. Děkuji, paní Hall a pan Takula. Paní předsedkyně, je pravda, že tato otázka tísňového volení 112 je velice aktuální. My jsme Eh, rozhodnutí padlo v roce 2011. My jsme očekávali, že to začne fungovat v různých částech Evropy, ale bohužel ta implementace se odložila. A velká otázka je, proč? Je to velice důležité téma, která se týká bezpečnosti našich občanů, především v případě eh, katastrof Potřebujeme systém, který lidé budou znát, systém, který bude garantovat rychlou pomoc, spolehlivou pomoc. Když je potřeba pomoc v tísňové situaci, lidé musí mít možnost spolehnout se na systém, který funguje efektivně rychle a velice často v tomto případech jde o nebez skutečné ohrožení lidských životů. Také eh, pohyblivost v dnešní Evropě je eh, významná. Máme tady svobodu pohybu, takže je nutné, aby ta služba 112 fungovala všude a dále se rozvíjela. Je důležité, aby byla dostupná ve více jazycích. Eh, jako Fin Vím, že ve Francii musíte mluvit francouzsky, proto by bylo důležité, aby tato centra tísňového volání 112 byla schopna mluvit alespoň anglicky, německy, francouzsky, tedy největšími evropskými jazyky. Takže eh, bychom také měli věnovat pozornost jazykové otázce. Samozřejmě v jednotlivých členských státech potřebujete služby ve všech úředních jazycích. Ve Finsku je to finština, švédština, sumy. A, ale e, bylo by pozitivní, kdyby se jazykový e, jazyková otázka zohlednila, služba se tím zlepšila. Efektivnější informace, zvyšování povědomí, aby si lidé byli vědomi existence čísla 112. Velice málo lidí to zná v tuto chvíli. Takže doufám, že komise urychlí, zrychlí přípravy v této věci. Teď má slovo komisař Hahn. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise chce zajistit zvyšování povědomí a lepší implementaci linky 112 v členských státech. Uh, mezidobí chce komise podniknout celou řadu iniciativ eh, na témata, která parlament eh, zmiňuje. Komise jednoznačně hraje důležitou roli v prosazování linky 112 v členských státech. Společně s místopředsedou Kalasem jsme vyzvali dopravní společnosti k tomu, aby se připojili k jednoroční kampani na zvyšování povědomí zákazníků, když ti to cestují do jiných členských států. V tomto roce jsme tuto iniciativu rozšířili na e, cestovní agentury a různé provozovatele cest. E, komise společně s těmito úřady vyprodukovala i videokampaň, což je přístup, který chceme pro propagovat i v jiných členských státech, zejména tam, kde je povědomí nízké. Eh, lokalita volajícího je důležitý prvek pro efektivní přístup k, mm, služb, eh, k tísňovým službám. Příslušné úřady v členských státech jsou odpovědné za definování systému, který eh, efektivně lokalizuje volajícího a sebere o něm důležité informace. Musí proto proběhnout i expertní práce v oblasti CAPT a na tomto komise spolupracuje s členskými státy tak, abychom vypracovali eh, společné memorandum o porozumění o těchto kritériích. Jakožto eh, doplňkovou práci k minulé k, minul, k minulé diskusi o lince 112 služby Nelly Krůzové vypracovaly klíčové indikátory, říkáme jim KPI, které nám umožní srovnávání dat o implementaci linky 112. Na základně loňské pilotní fáze teď Eh, změníme zaměření eh, našeho reportovacího cvičení eh, v oblasti KPI těchto indikátorů a zaměříme se zejména na výkonnost a kompatibilitu tísňových služeb v členských státech. Výzva Evropského parlamentu o nezá, o, po nezávislé kontrole tohoto systému a e, vyvinutí tak, takového jaksi reverzního systému linky 112 je plně v kompetenci členských států. E, v rámci této práce máme i expertní skupinu, která se těmito tématy zabývá. E, nový projekt poskytuje cenou cený input do možnosti hodnocení těchto linek a schopností a pilotní projekty v pěti členských státech ukázaly, jak vyzrálý tento systém je. Můžeme kombinovat eh, hlas, text a video. A to vše integrujeme do přístupu klince 112 a momentálně probíhají další standardizační práce. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři, a nyní mluvčí jménem politických frakcí jako prvnímu dám slovo kolegu Švábovi za EPP. Paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegyně a milí kolegové, jsem, iniciát, jsem velmi vděčný iniciátorům této ústní otázky a prosím zohledně této, co řekla kolegyně Tun a Rapty za výbor pro vnitřní trh. Bylo to ještě před několika měsíci, oni o tom hovořili v rámci zprávy z vlastního podnětu. Pane komisaři, dnes dopoledne jsme hovořili o digitálním vnitřním trhu a o těch obtížích, které tady zjišťujeme v rámci jeho dotvoření. A právě na příkladě toho tísňového volání 112, které pro spotřebitele, kteří například jedou do zahraniční, přeshraničně nedovolenou, je důležité, a když se to možná neuvědomují, tak vidíme, že toto tísňové volání v podstatě nakonec troskotá na těch typických starých vnitro vnitroevropských eh, hranicích, protože eh, toto tísnové volání není ve všech členských státech dostupné pro spotřebitele tak, aby to pro ně bylo eh, jaksi vhodné, nebylo to příliš drahé. A proto, pane komisaři, já vás prosím, abyste odstranil tyto bariéry, které ještě pořád máme na vnitřním trhu. A to, co řekl pan kolega Takula, prosím, učiňte to, aby to bylo možné. A dále vás prosím, přizpůsobte to tísnové tísňové volání těm různým jazykům těch, kdo volají, protože momentálně je ta linka v podstatě dostupná pouze těm spotřebitelům, kteří hovoří tím jazykem, ve kterém se hovoří v tom daném členském státě, ve kterém se nachází. A já si myslím, že toto není trvalé udržitelné a projekt e-call toto příliš nezlepší. Ne, není to změnit tento nedostatek a proto je třeba se tomu i nadále politicky věnovat. Děkuji. Nyní paní Sehnalová ze skupinu SAD

Kolik občanů EU, včetně občanů Spojeného království, vědí, že kdekoliv jsou v Evropské unii, měli by mít možnost dosáhnout na tísnové služby prostřednictvím čísla 112? A jak říkám, měli by. Je to jeden z velmi konkrétních nástrojů, které nabízíme svým občanům, který může pomoci zlepšit jejich bezpečnost při cestování po Evropě a může dokonce i zachránit životy. Nicméně je zde velký problém povědomí o Lince 112. Občané zkrátka nevědí, že tento nástroj máme. Rovněž je zde velký problém s členskými státy a jejich implementací tohoto opatření. Komise zatím zahájila 17 procedur porušování nařízení eh, s, se zeměmi, které nemají dostatečnou dostupnost, eh, nedokážou lokalizovat eh, volající a nebo zkrátka tam ten systém nefunguje. Implementace tohoto systému je však zásadní, pakliže chceme systém e-call Eh, což je systém, který se instaluje do osobních vozidel a automaticky se spustí při nehodě. Je potřeba zajistit, že členské státy zlepší fungování tísňové linky 112 tak, aby byla schopna eh, zpracovávat automatická volání z vozidel a to ještě předtím, než bude povinné pro všechny nové, všechna nová vozidla, aby tento systém obsahovala. A za třetí, mobilní pokrytí. Je potřeba mít možnost volat, zavolat mobilním telefonem na linku 112. A chci se proto zeptat na dvě věci. Eh, mají členské státy skutečně tyto systémy připraveny na to, aby mohly e, zpracovávat volání na linku 112 a hovory e-call? A vzhledem k masivním škrtům v nástroji pro propojení Evropy, jak se plánuje situace do budoucna e, pro mobilní pokrytí Evropy, zejména ve venkovských oblastech, kdy víme, že mobilní pokrytí pokrytí mobilními sítěmi je velmi nesourodé. Tento systém zkrátka nebude mít důvěru lidí, když nebude fungovat, e, proto, jenom proto, protože v mnoha oblastech zkrátka není pokrytí mobilními sítěmi. Děkujeme vám, pane Benjoné. Slovo má paní Izabel Diron za zelené. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, jen těžko chápu, proč v některých oblastech eh, ten pokrok je opravdu rychlý a provozuje se tam nátlak, například v oblasti rozpočtu, tam je velký tlak na efektivnost v členských státech letech. A nechápu, proč v této oblasti po tolika letech tady máme situaci, kdy 112 to tísnové volání zná pouze 25 evropských občanů. Tady bylo řečeno, že komise má něco učinit, ale já bych se ráda dozvěděla něco více. Jak plánujete nějakou tu operaci spolupráci například mezi různými útvary komise? My jsme tady zmínili několik elementů a já se ptám, kde je ten problém je na straně členských států. Pokud ano, tak nám to jasně řekněte, tak abychom i my v členských státech mohli poukazovat na to, že je třeba v té věci pokročit. A ještě jedna věc. Myslím si, že to co je skutečně zásadní věc. Tady jsme v 21. století. A nejsme ani schopni mít jedno jediné jednotné fungující číslo na celém území EU. To není akceptovatelné. Tady by měla komise vyvíjet nátlak sama na sebe, aby dosáhla rychlejších výsledků. Samozřejmě je to třeba mít i ukazatele výkonnosti, ale třeba skutečně, aby veškeré útvary komise na tom pracovaly, aby to číslo konečně fungovalo. Děkuji paní Dirán a nyní kolega Harbour. Děkuji. Je zklamáním, že opět tento parlament musí tlačit na komisi v tak klíčové otázce. Já vstávám hold kolegům, kteří na tom pracovali. Já jsem byl zpravodajem pro směrnici univerzálních službách schválené v roce 2002, která eh, žádala plnou implementaci linky 112, včetně eh, lokalizace volajícího. A to bylo doplněno s mojí zprávou týkající se změny ustanovení o 112 v roce 2009 a dále směrnice pana Švába o právech spotřebitelů. Není na čase, aby členské státy přijaly svoji zodpovědnost? Eh, paní předsedkyně, já chci hovořit eh, o něčem, o čem eh, kolegové nemluvili, a to jsou data o lokalizaci volajícího, což je Eh, možnost, jak pomoci lidem v tísňové situaci. Bude to zcela zásadní pro ty služby e-call, o kterých hovořil pan Benin. To už bylo v legislativě z roku 2002. Členské státy měly přijít se společnými technickými standardy pro rychlé uh, výměnu informací, ale ještě to neudělali, přesto technologie k dispozici jsou. Proto trvám na tom, aby komise jste shodla na těch technických standardech v lokalizace volajícího ve spojení s e-call co nejdříve, aby nedocházelo k dalším nepřijatelným odkladům. Děkuji, kolego. Kolega Anders, kolegyně Anderson. Potřebujeme eh, věnovat pozornost lince 112, eh, jakou si zaslouží. Chci požádat komise, zeptat komise, co ještě je možné udělat, protože když parlament přijal rezoluci v roce 2011 o tomto čísle, která vyzývala k větší implementaci a propagaci toho čísla, tak bohužel výsledky nebyly dostatečné. A eh, je politování hodné, že v posledním průzkumu Eurobarometr jenom čtvrtina respondentů správně identifikovala 112 jako číslo, které mohou volat kdekoliv v Evropě v případě tísně. V mé zemi Irsku pouze 14 populace bylo schopni říci, že dostali nějaké informace o tomto čísle i přes očekávání, které že členské státy budou informovat své občany o jeho existenci. Toto není nejhorší úroveň v Evropě, ale jiné země jsou na tom o málo lépe. Blíží se prázdninová sezóna, miliony Evropanů cestují, mladí i staří a je nutné si zapamatovat, jakou význam má linka 112, která vyžaduje větší propagaci já e, jsem obhajovala číslo 112, protože jsem chtěla sehrát svoji roli při zvyšování povědomí a také sdílím obavy, které vyjádřila paní Hall co se týče rovného, významu rovného přístupu k lince 112 pro sluchově postižené. Děkuji. Děkuji vám, paní Anderson. Tím jsme skončili eh, kolečko řečníků za frakce a teď jdeme na další řečníky, jako první paní Thun Unhornstein. Eh, Děkuji bardzo. Eh, dane europejské jsou vlastně strašně ponure. Děkuji vám mnohokrát. Informace z Evropy nevypadají zrovna dobře eh, z hlediska eh, dopravních nehod. Eh, vidíme ze statistik, že, sto, že, že 40 tisíc lidí každoročně zemře v dopravních nehodách a nějakých 130 tisíc je vážně zraněno. Dopravní nehody jsou devátou nejčastější příčinou smrti, to tedy už od roku 2004, ale očekává se, že v roce 2020 už budou třetí nejčastějším důvodem k úmrtí. A e, to nejsou úplně dobré informace, zejména v situaci, kdy se lidé vydávají na dovolenou. Linka 112, kdyby fungovala řádně, může zachránit tisíce lidských životů. Souhlasím s všemi předřečníky, kteří toto řekli. Ráda slyším informace e, o programu e ze strany Evropské komise. I toto může zachraňovat životy, zhruba nějakých 3000 lidských životů ročně, ale nikdy to nebude fungovat, pakliže nebude fungovat linka 112. To je základní předpoklad. Všichni oni musí vědět, musí být dostupná v celé Evropě. To je pro nás dnes to nejdůležitější. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Tarabela. Paní předsedkyně, pane komisaři, Všichni kolegové hovořili stejným způsobem. Požadovali to též, eh, říkali to, že lidé neznají 112, jeden se čtyř ji vůbec nám. A dále tady je ta problematika té lokalizace, tam to není dobře nadifonováno. Je to problém v celé řadě členských států, co se týče toho e-callu. Tam poslanci byli zapojeni do pracovní, bylo, bylo zapojeni ze pracovní skupin komise, takže to šlo celé rychle, ale u 112 tomu tak nebylo. Často byly schůzky v Bruselu, když my jsme byli ve Štrasburku, takže to nebylo možné se toho účastnit. A tak se ptáme, eh, snažila se nám komise něco zatajit, co se týče 112, eh, vzhledem k, těch, k těm malým pokrokům, ke kterým zde došlo. Jak to vypadá s rozpočtem eh, pro 112, když to srovnáme s rozpočtem pro systém e-call? Tady bychom potřebovali srovnávací údaje. A dále spolupráce různých útvarů Evropské komise k projektu 112 a různých generálních ředitelství. I zde potřebujeme další informace, které takto vyžadujeme a také eh, potřebujeme jasné informace o rozpočtu těch finančních prostředcích pro 112. Je třeba to evropským občanům jasně vysvětlit. Proč nemůžeme učinit více? aby Evropa v tomto směru fungovalo, abychom mohli občanům jasně ukázat, že Evropa je pro ně přínosem právě v situaci nouze. Pane komisaři, je třeba se tomu věnovat. Děkuji. Děkuji panu Tarabelovi a nyní pan Hark, paní Harken. Děkuji vám, paní předsedkyně. Článek 263 eh, Univerzální směrnice o službách říká, že členské státy musí zajistit existenci jednotného tísňového eh, čísla pro volání 112 a volání na toto číslo musí být přizpůsobeno národnímu systému ti prostísňové volání. Občané samozřejmě musí mít jistotu, že se někam dovolají, když volají na číslo 112, protože to může být otázka života a smrti. Tím pádem je nutno zajistit kvalitu této služby a podle mě jediný způsob, jak toto zajistit, je sbírat a sdílet data o tom, jak tato služba funguje. A v tomto kontextu bych se chtěla zeptat komise, zda komise nebo členské státy sbírají data o včasnosti a efektivnosti eh, odpovídání a vůbec řešení telefonátu na linku 112 a také na jiná tísňová čísla v členských státech. Jak komise zajistí, že porovnání eh, těchto údajů o řešení volání na tísňovou linku 112 bude na stejné úrovni eh, jako u národních tísňových systémů? A nakonec, metodika použitá pro tyto výpočty a pro tato srovnání zajišťuje nezávislost a srovnatelnost dat a jakým způsobem? Děkuji vám. Děkujeme paní Harkin Ehm, pan Koch. Děkuji mnohokrát, milí kolegové, milé kolegyně. Zažili jste někdy osobně stav šoku, například kvůli těžké dopravní nehodě, nebo že jste byli v situaci, která ohrožovala život? Pokud ano, tak si jistě vzpomínáte, že v takovémto momentu vám nenapadají ani jména, ani důležitá telefonní čísla právě v době dovolených, v době prázdnin, kdy například Brit odjede na dovolenou do Polska nebo Lot tež do Jižní Francie. Tady ta otázka, zda existuje e, společné evropské číslo, je velice důležitá a každý by toto číslo měl znát. E, máme tady evropský vnitřní trh a dobře víme, že takováto situace se může stát kdykoliv a protože je důležité, abychom měli jednotnou tísňovou linku 112 a její význam je zásadní. Co se týče toho e-callu, toho té automatického volání, ke kterému se zavázaly všechny ženské státy v rámci memoranda pro porozumění, proto, aby tento fungoval, je 112 zásadní. Proto Evropský parlament ve své zprávě z vlastního podnětu, která se týká e-callu, říká, že je důležité, aby e-call se zakládal na číslu 112. E-call je služba ve smyslu veřejné služby a je to výsostní úkol. Pouze takto budeme mít eh, bezplatný systém, který bude pokrývat celé území a nebude tam diskriminace. Členské státy musí učinit mnoho pro to, aby ještě vybavili své centrálně tísňového volání softwarem a hardwarem, hardwarem na základě 112. Je třeba jednat. Komisař, komise, pane komisaři, co konkrétně činíte? Děkuji panu Kochovi a nyní pan Ertuk. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Již v roce 1991 se členské státy dohodly na tom, že je třeba mít jednotné tísnové číslo. A navzdory tomu všemu, i když je to již velice dávno, když se na tom dohodli, navzdory tomu pouze 25 evropských občanů ví o existenci tohoto čísla. To se musí změnit. Například v Itálii to ví pouze 5% občanů eh, ve srovnání s Polska, kde to živí 50% občanů. Takže to je jedna věc, která se musí změnit. A druhá věc, a to je zásadní, dámy a pánové, to je ta eh, lokalizace volajícího. Je třeba nalézt cesty pro to, aby bylo možné i v zahraničí, kde může dojít k tomu, že když dojde k nehodě, že tady bude problém s jazyky, s, domlu, s tím domluvit se, takže tam právě musí být ta automatická lokalizace, kolega to tady zmiňoval, je to ten e-call, je to důležitá oblast a chceme toto dotáhnout do konce. Evropská konference pro poštovní a telekomunikaci podle toho, co vím, až koncem 2014, roku 2014 přistoupí s návrhem, jak k tomu přistoupit. A já říkám, pokud přijdou s návrhem až koncem roku 2014, tak se ptám, do kdy bude vůbec Eh, Evropská komise 100 v této věci eh, přijmout nějaké rozumné předpisy. Téma první otázka, co tedy komise proti tomu učiní a jakým způsobem chce být čina v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní paní Galpelt. Děkuji. Kolegové, pane komisaři, já jsem rád, že této věci se překládá důležitě jenom teoreticky, ale i prakticky. Mělo by probíhat eh, průběžné hodnocení revize tohoto systému, který může zachraňovat životy, zda funguje ve všech členských zemích. Eh, dovolte mi podílet se o vlastní eh, zkušenost. V roce 2006, když to bylo spuštěno v Maďarsku, ehm, od roku 2012 jsme vynaložili 12 milionů euro na propagaci toho čísla, na zrušení starých čísel, na zavedení nového. A myslím, že tento cíl by měl být dále prosazovaný. Já souhlasím s panem Hádebrem. V 21. století je nemožné mít systém bez um, společné IT základny, vyhledávání dat a lokalizace mm, dat volajícího. Současně by měl být rovný přístup pro všechny občany, včetně postižených protože se musí Mm, potýkat s většími problémy v eh, přístupu k systému. Moje zkušenosti nejsou příliš dobré v této věci. V některých členských státech jsem se pokusila to číslo zavolat. Jsou tady různé způsoby, jak to kontaktovat, jak eh, na to reagovat. Mm, není to v souladu s očekávání, ten systém se musí sjednotit, aby byl stejně přístupný ve všech členských zemích. Tato debata je velmi důležitá, cíle jsou důležité, Všichni říkají um, to tež, všichni poslanci vyzývají komisi, aby rozšířila dostupnost a e, v čísla zvýšila povědomí, aby o tom lidé věděli, nejenom někdy v budoucnu, ale okamžitě bychom měli e, podniknout příslušná opatření. Očekáváme mm, od komise pokyny v tomto směru. Děkuji. Pan Weidenholzer, prosím. Ehm, toto číslo tísňového volání je velký výdobytek v Evropské unii, je mohl by být velkým úspěchem, bohužel to číslo není eh, známé. Já jsem také eh, si, eh, si to zkoušel, není to příbuzné pro všechny, pro postižené občany, občany s omezením a je, ukazuje to na neschopnost Evropy řešit problému. Nechápu, proč není možné uh, Eh, mít společné eh, číslo tísňového volání. Mohlo by to být takovým symbolem toho, že děláme, že dokážeme udělat něco společně v tomto směru. Myslím, že je velmi důležité, aby se to konečně dokončilo. Děkuji, pan Karek. Dámy a pánové, drazí kolegové, kdo z nás se nikdy neocitl v situaci, kdy najednou v zahraničí měl nějakou nehodu, byl v nouzi a když a ptal se, jaké číslo, jakou linku mohu nyní zavolat. Evropané jsou velmi mobilní, pohybují se po Evropské unii a třeba mít nějaké řešení a společná tísňová linka 112 je přesně tím řešením pro tu problematiku Česká republika, Polsko, Španělsko, Litva, všechny země mohou eh, všechny tyto země jsou tady přístupné, má, je tam ta 112. Eh, je to tady něco konkrétní věc, která ulehčuje spolužití občanů. není rok před evropskými volbami musíme tuto iniciativu občanovi ukazovat, musíme ho s ní seznamovat, protože občané to neznají. Pane komisaře, bylo by důležité, abyste zajistili, aby komise měla nějakou masivní komunikační strategii v této oblasti, právě nyní, v oblasti léta a dovolených. To fungování té 112 je třeba zlepšit a to proto, protože Často tady máme jazykové překážky pro uživatele systému a je to vlastně v rozporu s základním principem Evropské unie, což je princip jazykové rozmanitosti, tedy mnohojazyčnosti. Také je velice důležitá ta lokalizace volajícího těch eh, volání je velice mnoho a tady se ztrácí cené minuty tím, že se zjišťuje pracně, kde se ten volající právě nachází. A je samozřejmě důležité zajistit přístup k lince i lidem s postižením, například hluchoněmým či lidem, kteří jsou těžce nedoslýchaví. A nyní na závěr ve Štrasburku si tady připadáme dobře a proto bychom se měli zjistat. Je to sídlem Evropského parlamentu. Děkuji panu Karikovi a nyní máme postup ke HDI. Prosím. Paní Jordan, eh, děkuji. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. V rámci komunikace s občany často používám sociální sítě což je dosti užitečné. Nicméně prostřednictvím nich jsem se ptala občanů na otázku tísňového čísla 112 a upřímně mě překvapilo, že občané reagovali velice proaktivně, takže alespoň můj pocit ze Slovinska je ten, že lidé toto číslo e, znají. A psali mi tam, jaké mají zkušenosti s voláním na toto číslo a jejich zkušenosti jsou pozitivní. Rada bych se proto připojila ke všem kolegům a ráda bych komisi vyzvala k tomu, aby připravila akční plán, který bude zahrnovat všechna nutná opatření k zlepšení možností užívání tohoto čísla pro tísňové volání. Zároveň byste tam měli doplnit určité informace, které usnadní lokalizaci volajícího na tuto linku a k, e, integraci aplikací pro postižené osoby. Je také důležitá vícejazyčnost. E, není možné, aby naše bezpečnost byla omezena našimi jazyky. Děkuji vám, paní Jordan, pan Matula. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Je jasné, že pokud jde o fungování evropského čísla pro tísňová volání, máme určité problémy. Za prvé, pouze 27 občanů EU ví, že toto číslo vůbec existuje, přes různé kampaně propagující tuto linku a tak dále. A ukazuje to, že se musíme znovu podívat na to, jakým způsobem se um, um, poskytují informace v EU. A druhá věc je uh, otázka lokalizace volajícího. Pak je zde otázka přístupnosti těchto čísel eh, pro handicapované osoby a eh, způsob, jakým handicapované osoby identifikovat. A dále, eh, evropští občané stále častěji narážejí na to, že ve venkovských oblastech zejména nemají pokrytí mobilních sítí a nefunguje tam lokalizace. Další otázka je pak vybavenost tísňových služeb. Myslím si, že je potřeba, aby členské státy zavedly alternativní strategie pro případy nouze a je potřeba, abychom začali eh, spolupracovat přeshraničně a interregionálně. Děkuji vám. Děkujeme paní Prendegast. Děkuji vám. Jako ostatní řečníci, kteří zde promluvili, chci i já říct, že zde je problém s povědomím o lince 112. Eh, pouze jeden z pěti Irů zná to správné číslo, tedy respektive je schopen ho udat na otázku, zda ví, kam by volal v případě nouze. Eh, zda se povědomí zvyšuje v posledních letech je otázka, nicméně je potřeba i nadále informovat o tomto trojciferném čísle, které může zachránit život. Vzhledem k tomu zejména, že stále více mladých lidí od nás odchází studovat nebo pracovat na evropský kontinent. Je potřeba, aby co nejvíce lidí mělo k k tomuto číslu přístup, zejména lidí s postižením. Je potřeba e, konečně signálem pokrýt ta místa, která zatím nejsou pokryta ve venkovských oblastech, aby bylo možné se, sem, e, se na toto číslo dovolat. Děkuji také paní Sehnalové za její práci na téma systému ECOL a trvám na tom, aby komise konečně toto téma dovedla do konce. Děkuji vám, pan Kelly má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. je jasné, že toto je velmi důležité téma, zejména pro ty, kteří cestují a kteří nemají žádné příbuzné nebo přátele, kterým by mohli zavolat, nebo kteří by jejich jménem mohli zavolat na linku 112, kdyby to bylo nutné. E, proto je nutné, aby toto číslo vstoupilo ještě do širšího veřejného povědomí. Vítám to, co říkal pan komisář Hahn o tom, co dělá a co udělá, proto, aby toto číslo, tato linka získala více pozornosti veřejnosti. Kromě toho, jak říkala paní Hall, je potřeba tuto službu rozšířit i na lidi s postižením, zejména na, lidi, na osoby se sluchovým postižením. To, co říkal pan Takula že e, například je možné používat pouze angličtinu, francouzštinu, němčinu. To je sice hezké, ale je potřeba to rozšířit na další jazyky. Děkuji vám, pan Teurer. Paní předsedkyně, pane komisaři, tísňová linka 112 může zachráňovat životy. Máme naštěstí zvýšenou mobilitu, svoboda cestování to umožňuje. Na tomto místě bych chtěl ale se věnovat otázce subsidiarity. Je tady otázka, proč ten úkol musí převzít EU. Na tomto místě by mohly členské státy již to celé implementovat, ale zjevně to nefunguje. Je to tedy otázka toho, v jakési neschopnosti, že členské státy to nedokázaly. Já si myslím, že je důležité ve smyslu práv občanů a také ve smyslu zlepšení tisnového volání to, abychom to skutečně implementovali, ale na tomto místě místě chci jasně protknout, že zde musí být čina EU, protože členské státy to prostě sami nedokázaly jednat v zájmu svých vlastních občanů. Děkuji. Děkuji a nyní paní Handlik. Szanowni Państwo, ponovně dzisiaj rozmawiamy o... paní. předsedkyně, opět hovoříme o nutně ne nedostatečné regulaci, ale nedostatečné implementaci. Před eh, několika lety jsme přijali rezoluci parlamentu, ale stále jsme svědky toho, že mnoho Evropanů si není vědoma mm, existence čísla 112. A ti, kteří o tom ví, tak zjišťují, že to pořádně nefunguje. Pokud tomu zavolají, místo rychlé pomoci dostanou jiné číslo, na které mají volat. Takže si kladu otázku, jaká konkrétní opatření a kdy eh, budou přijata. Především pro ten eh, obrácený systém 112 o možnosti informovat eh, občany o blížící se katastrofě. Během um, současného zasedání jsme přijali rezoluci o bezpečnosti silničního provozu a o instalaci bezpečnostních prvků do automobilů, které se mají stahovat k číslu 112 a mají informovat relevantní služby o nehodě a zajistit rychlou reakci. Musíme ale implementovat číslo 112 jako první. Komise přijala příslušný návrh, ovšem eh, jak to vypadá s implementací? Může se komise k tomu vyjádřit? Děkuji, pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v zásadě je tady jednotná tískovná linka skutečně praktické řešení, ale ten nedostatek to, že lidé to neznají, vlastně si potom vynucují to používání těch národních linek. A proto já se ptám, jak to vypadá s efektivností v rámci zpracování a předávání těch volání, ke kterým dojde. A dále neměli bychom mít mezi že jednotlivými členskými státy EU mít podobnou rychlost a profesionalitu v rámci zpracování a předávání. V případě nouze je to zásadní. A dále, komise tady má nějaké kritérie, všeobecná kritérie a tady se snaží v podstatě tím nahrazovat již skvěle fungující praktiky v jednotlivých členských státech, například v Rakousku. Rutinu tím nemůže nahradit. A proto si myslím, že když tady máme ty kritéria efektivnosti, které se týkají tísnového volání 112, abychom zde měli nový přístup, který by se díval na výsledky, byl na ně zaměřen, abychom tady měli evropskou kontrolu, podívali se na to, jak to vypadá s podvody či nesrovnalost oblasti. Dobře víme, že tomu takto nedochází. Máme tady záplavu pravidel a ta očekávání, která máme na 112, prostě nejsou naplněná. Děkuji panu Obermajerovi a nyní eh, ještě v rámci KHDI další řečník. Děkuji. Číslo, eh, tisňové eh, linka 112 je otázkou důvěry ve společnou Evropu v době, kdy nejsou hranice, ehm, tolik eh, lidí využívá svobody pohybu a otázka bezpečnosti je základní. A proto s tím nařízením, které už máme, bychom měli, bychom měli také rychle implementovat. Musíme monitorovat, jak se implementuje v jednotlivých členských zemích a potřebujeme lepší koordinaci také potřebujeme lépe reagovat na multilingualismus, protože teď je taková, zla, je, je taková zlatá hodinka chvíle, kdy je možné člověka zachránit a pak se ty šance rapidně snižují. Proto ta lokalizace musí proběhnout co nejrychleji, musí být lepší komunikace především v příhraničních regionech a aby to bylo lépe známo, mohli bychom ehm, využít mobilní operátory, aby informovali své uživatele, že existuje linka 112. To by bylo vlastně reklama zadarmo, propagace zdarma pro občany, kteří překročí hranice. Děkuji, slovo má komisař Hán. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji poslancům za jejich zájem o tísňovou linku 112 komise. Je dělá a podporuje členské státy, jak už bylo řečeno. Budeme parlament informovat o tom, jak nám budou experti poskytovat řešení na evropské úrovni. Dovolte, abych využil této příležitosti a vyzval vás, abyste i nadále mm, podporovali členské státy v tom, aby se používání linky 112 integrovali do jejich politik a krok Opatření. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, kolegové. Debata k této otázce k ústnímu zodpovězení je tímto uzavřena. Jdeme na další bod na našem pořadu jednání. To je zpráva Petra, Petry Kamervert o hybridních televizorech, takzvaných Connected TV. Jako první